přijat na konferenci předsedů ve čtvrtek 4.3.2010 podle článku 137. V pondělí a v úterý nemáme žádné změny ohlášeny oproti návrhu pořadu jednání. Ale ve středu tam Paní Rebecca Harms představí návrh skupiny zelených a skupiny Sjednocené levice. Prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou jsme požádali o to, aby se hovořilo o geneticky modifikovaných organismech a požádali jsme o to z různých důvodů. Komice má nyní zodpovědného komisaře, a který má na starosti přijímání geneticky modifikovaných organismů. Podle mého názoru by se nyní mělo přistupovat opatrněji a k přijímání a geneticky modifikovaných organismů na trh. Já si myslím, že je skandál, že komisař se při a přijímání na trh eh, geneticky modifikovaných brambor postavil proti Světové zdravotnické organizaci. Rada a komisa, komise byly vždy různých názorů. Mnoho členských států nesouhlasilo a s tím, že eh, komise a předseda Barroso se snažil o přijímání na trh. A mělo by se rozvinout, měl by se rozvinout nový způsob a přijímání na trh, ale to stále ještě vázne. Mnoho občanů je proti geneticky modifikovaným organismům a z tohoto důvodu jsme povinni vést diskusy o povolování geneticky modifikovaných organismů. Děkuji za pozornost. Eh, chtěl zapytať, či ktož... Já bych chtěla požádat o jmenovité hlasování. Chtěl zapýtat, či ktoś... Z... Dámy a pánové, chtěl by se někdo vyjádřit? Má někdo, podporuje někdo tento návrh? Pan Schulz, prosím. Support. Against. Okay. Proti, dobrá. Prosím. Grazie, presidente. Di là da quelle che possono essere... Děkuji, pane předsedo. bez ohledu na postoj jednotlivců a postoj některých skupin. Já si myslím, že by bylo správné, abychom vydali stanovisko k tak důležitému tématu. Často hovoříme o tématech, které jsou Evropské unii velice vzdálené, ale toto je skutečně otázka, kterou, která zajímá naše volice. Já si myslím, že bychom to měli mít na pořadu jednání. Vypověď přečí. Děkuji. Pan předseda Schulz proti. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s obavami paní kolegyně Harmsové. V mnoha členských státech probíhá velice kontroverzní diskuse o tomto tématu. Proto na konferenci předsedů minulý týden jsem řekl to, co zde zopakuji. Já se domnívám, že není správné, abychom nyní měli rychle nějakou rozpravu bez usnesení, protože to k ničemu nepovede. Já si myslím, že by bylo smysluplnější, abychom dali za úkol odpovědnému výboru, aby jmenoval zpravodaje. Tento zpravodaj by se zabýval také technickými aspekty povolování geneticky modifikovaných organismů. Osm let pracovala komise na tomto tématu. Eh, v komisi padlo rozhodnutí na základě legislativy, o které se diskutovalo 8 let. Nyní je třeba, aby takováto legislativa nebyla Evropským parlamentem eh, nějakým způsobem narušena. Je nutné, abychom jmenovali zpravodaje, který se podívá na celý mechanismus a který předloží eh, zprávu, která by poté získala podporu zde v Evropském parlamentu. Komise by pak měla za úkol dosáhnout legislativní, promiňte, parlament by tak musel dosáhnout legislativní většiny a komise by poté se během jednoho roku musela vrátit k legislativnímu návrhu. Já si myslím, že to by bylo mnohem lepší než nějaká urychlená debata. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, prosím, dodržujte jednací řád, podle kterého máte jednu minutu ať už podporujete eh, návrh nebo jste proti němu. Prosím, abyste nepřetahovali tu jednu minutu, protože nám to narušuje harmonogram našeho pořadu jednání a navíc to porušuje jednací řád. Takže jsme měli návrh eh, Spojené levice a paní eh, Harms o jmenovitém hlasování. Takže budeme hlasovat, kdo je pro to, aby byla, byl podpořen návrh přednesený paní Rebekou Harms. Proszę, otwieram głosowanie. Zahajuji hlasování, protože budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste, prosím. Uzavírám hlasování. 82 pro, 182 proti, 15 se zdrželo, takže tento návrh nebyl přijat. Zůstává tedy pořad jednání bez změn. Co se čtvrtku týče, tak tam nemáme žádné změny ohlášeny. Následně jsme si tedy schválili pořad jednání na celý tento týden. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení předsedy týkající se Mezinárodního dne žen. Milé poslankyně, milí poslanci, kolegyně a kolegové, Den žen je dnes v Evropě už trochu jiným svátkem, než eh, jak si pamatujeme, přinejmenším ve střední a východní Evropě. 8. března již totiž nedáváme pouze květy ženám, které známe. Je to den věnovaný diskusím o rovnoprávnosti, o podpoře matek s více dětmi a bojování proti násilí na ženách. Evropský parlament se aktivně účastní těchto rozprav. Výbor pro práva žen a rovnoprávnost je v, této, v tomto parlamentu velmi důležitým výborem. V listopadu roku 2009 jsme přijali usnesení týkající se eh, vymícení násilí na ženách, ve kterém apelujeme na komisi a na členské státy, aby vytvořili ko- koherentní programy proti tomuto násilí. Naší ambicí je, aby Evropská unie stála příkladem celému světu. Ženy by dnes měly dostat ještě více. Chceme totiž zachránit Evropu před demografickými problémy a toho by nebylo možné dosáhnout na úkor žen. Pakliže mají matky tři nebo čtyři děti, tak pořád musí být možné, aby pracovali a aby profesně rostly stejně tak jako muži. Je potřeba, aby byly k dispozici školky a jesle, ale to je pouze jeden ze způsobů, který vede k tomuto cíli. Matky které chtějí zůstat v domácnosti s dětmi, by také měly mít možnost si toto zvolit tím, že budou vytvořeny eh, systémy daní, které se rozpočítávají na celou rodinu, nikoli jenom na muže a ženu. My chceme, aby rovnoprávnost byla plná tam, kde to je možné a tam, kde je to potřebné, takže všude. Protože diskriminace v práci a ve společnosti se musí stát minulostí. Ženy a muži jsou si v Evropě rovni jak co do jejich ceny, tak co do práv. A ochrana těchto práv je naším úkolem, úkolem Evropského parlamentu. Všem ženám v Evropském parlamentu přeji, aby každý den byl jejich dnem, aby se nikdy necítili diskriminovány a aby vás bylo, vážené kolegyně v Evropském parlamentu, stále více. Děkuji. A nyní nás čekají vystoupení za jednotlivé politické skupiny. Za Evropskou lidovou stranu vystoupí paní Wortmann Kohl. Prosím. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, dnes se připomínáme Mezinárodní den žen, ehm, a to dokonce z té výročí. Ehm, je to důvod k oslavám? Je pravda, že jsme již mnohého